Euh, bon après-midi. Donc, euh, je suis la vice-présidente de la Commission des affaires. Dovolte, abych eh, vás uvítala. Mám to potěšení, že spolu eh, s kolegyní zde předsedám hm, prvnímu společnému zasedání mezi výborem Jury a FAM. A jsem velice ráda, že mohu spolu předsedat, poněvadž máme to potěšení, že tady máme lucemburskou ministrině Lidia Muč, která je naší přítelkyní, ano, je nám velice nakloněna v boji, který nikdy neskončí. A takže dnes odpoledne budeme diskutovat o otázce zastoupení žen v ve statutárních orgánech, v představenstvech. Parlament v prvním čtení drtivou většinou odsouhlasil svůj návrh a teď čekáme na postoj rady. Mohu vás ujistit, že za, že pro lucemburské předsednictví toto je priorita. A paní ministrině se hodně angažuje, a motivována, eh, aby eh, mm, eh, tyto návrhy byly co nejdříve přijaty. Takže nám řekne, jak jsme na tom. A jsem velice ráda, že také si vyslechneme paní Duran a že paní Duran nám řekne, jak je to s doporučeními OECD. OECD. Ale dám slovo teď paní spolupředsedkyni. Paní Pětr, děkuji, paní spolupředsedající. Ano, já jsem ráda, že mohu spolupředsedat dnešní schůzi spolu s výborem Jury. Tato agenda je agenda, eh, ve které se hodně parlament angažoval, angažoval se dobře, eh, bylo odsouhlaseno eh, toto znění v prvním čtení a je to vyvážené, spravedlivé a určitě to i dobře přispěje k tomu, abychom dosáhli cíle, to znamená vyváženého zastoupení žen ve statutárních orgánech. Víme, že to nejde tak dobře, jak jsme původně doufali. Před pár lety jsme, za, jsme začali tento boj, pokrok mm, sice nastal, ale je třeba tomu dát další impuls Samozřejmě zde Evropská komise i lucemburské předsednictví nás velice podporovali, jak jste právě slyšeli. A já bych chtěla jim poděkovat za vynikající práci, za součinnost. Prozatím to vůbec není snadné. Rada by měla se snažit o dohodu a 7. prosince se o to pokusí, takže to je už ale nejvyšší chvíle. Nebudu ale jako Britka vůbec překvapena, že Rada bude mít na starosti jiné věci také a víme, že rada příliš tuto legislativu zase tak nepodporuje. Řada zemí se snažila to zablokovat. A vlastně ani nemáme za sebou eh, eh, dost dobrou historii, když se podíváme s otázkami rovnosti třeba v oblasti rodičovské Eh, dovolené a u dalších podobných předpisů. Takže musíme doma působit tak, aby tento eh, signál od parlamentu a komise se našim vládám dostal. A já, bych, já budu ráda, že tedy i tady si vyslechneme doporučení našich hostů a že skutečně tato důležitá tematika se posune vpřed. Děkuji, já myslím, že okamžitě dáme slovo paní ministrině, paní Muč. Děkuji, mm, paní předsedkyně, pane předsedo, děkuji eh, vám z celého srdce, že jste se ujali této iniciativy a uspořádali jste toto setkání, což nám umožní mm, opět do centra našeho zájmu eh, dát agendu, která si to zaslouží, jak jste právě řekli ženy, zastoupení žen v, ve statutárních orgánech, v představenstvech. A já dnes eh, jsem přišla na vaši schůzi, na tuto diskuzi, právě i proto, abych vám řekla, jak lucemburské předsednictví se v této věci angažuje a také i jsem přišla proto, poněvadž osobně mi toto téma leží na srdci. Skutečně si zaslouží abychom se jim fundovaně zabývali. Víte, že zatím se o tomto předpisu jedná na technické úrovni, ale také ještě nás čeká hodně práce. E, co nám ještě zbývá? Já jsem již to oznámila, když jsem hovořila na vašem výboru pro ženy 14. července, kdy jsem zmínila že rovnost mezi muži a ženami eh, v rozhodovacích funkcích je prioritou, jednou z priorit lucemburského předsednictví a našeho pracovního programu. Eh, já bych chtěla vám poreferovat, eh, jaké diskuze proběhly minulý týden, v minulých měsících. Jako příklad bych chtěla pohovořit o mezinárodní konferenci, která se konala v Mondorf Leben, naše vodství, 15. a 16. října. Mimo jiné nás postila přítomností paní zpravodajka Evelyn Regner, které skutečně chci poděkovat nejenom za to, že se zúčastnila, ale také za to, že velice odvážně tam ho- pohovořila a tato konference nám umožnila diskutovat eh, na té nejvyšší úrovni o návrhu směrnice o zastoupení žen eh, ve statutárních orgánech, v představenstvech, což je, eh, což mm, byl vlastně takový highlight celé té diskuze, protože se nám podařilo dát dohromady vysoké představitele světa hospodářského, politického, vědeckého i akademického. Hlavní závěr, který jsem já si vyvodila z té dvoudenní konference, je, že skutečně je třeba realizovat eh, celý soubor opatření tak, abychom dosáhli větší a lepší rovnováhy mm, zastoupení mužů a žen v rozhodovacích funkcích. Myslím, že určitě se mnou budete souhlasit s tím, že neexistuje zázračné řešení, abychom jen tak ze dne na den, z jednoho roku na druhý dosáhli rovného zastoupení v rozhodovacích funkcích. Tudíž já si upřímně nemyslím, že kvóty jsou univerzárním lékem na všechny problémy. Ale nicméně je to prostředek, který Eh, se osvědčil v řadě zemí a právě proto ho chceme integrovat do celého toho souboru opatření, která budou povahy jak závazné, i dobrovolné, proto aby se situace zlepšila. A tento balíček opatření, eh, ten bude mít své základy v legislativě. Je to velice efektivní základ i bude mít svůj základ v praktických postupech, které se budou aplikovat na těch nejrůznějších úrovních mezinárodních i národních. A musím jasně zde zdůraznit, že tento balíček opatření eh, by nebyl kompletní bez kvót. Tudíž jsem tam chtěla jasně deklarovat, upřesnit, a i dnes tady toto chci jasně deklarovat i před vámi. V tomto duchu jsme také připravili závěry o e, m, zastoupení žen a mužů v rozhodovacích funkcích, což přijme 7. prosince 2015 Rada EPSCO. A v podstatě zde nám zbývá tedy krátká doba do 7. prosince 2015. A dámy a pánové, vidíte, že více, toto více méně jde vpřed celkem dobře a já mm, jsem hrdá, že mám v kompetenci e, předpis, který se vyvíjí, ale samozřejmě e, předsednictví e, nemá jenom úspěšné návrhy, ale i takové, které příliš nepostupují vpřed. Máme agendy, které opět mi leží na srdci a které si vyžádají větší kolektivní úsilí a viditelnější angažovanost členských států, což je třeba návrh směrnice o e, ženách ve, ve statutárních orgánech. Já mm, si myslím, že to je právě ten návrh, kde je třeba ještě e, mm, přimět e, Eh, různé vlády, aby s tím něco udělali. Je to eh, 14. července jsem slíbila, že předsednictví eh, dá tuto, tento bod na pracovní program rady, takže my jsme, my, zde, my jsme tedy předložili kompromisní návrh, což bylo nutné tedy předložit kompromis a tento návrh měl právě reflektovat obavy, které vyjádřily členské státy, ty, které již mají vnitrostátní předpisy upravující toto zastoupení mužů a žen. A, takže proto, aby různé delegace měly dostatečnou dobu, aby mohly proskoumat veškeré návrhy, tak lucemburské předsednictví navrhlo, že stáhne tento bod z programu Rady EPSCO 5. října. Takže tento bod byl stažen 5. října. Bylo to nutné. To bylo nutné takto postupovat a tak, aby všechny členské země měly možnost si to prostudovat, tak aby abychom potom neslyšeli výtky v tom smyslu, že různé delegace, respektive eh, ty příslušné vnitrostátní úřady, že neměli možnost nebo že neměli vůbec šanci se seznámit s tímto novým návrhem. Tudíž eh, tento bod bude figurovat na programu příští rady 7. prosince s cílem, že ministři by měli přijmout eh, obecný směr. A také vás mohu ujistit, že tento tek, že tento návrh eh, respektuje ambiciozní cíle, které byly obsaženy v původním návrhu, ale zároveň nabízí členským státům nezbytnou flexibilitu, tak aby mohli aplikovat eh, předpisy, které již mají v této oblasti. Takže tady šlo o to, eh, že jsme chtěli být vstřícní což podle nás bylo nutné, tak abychom skutečně respektovali eh, ty vnitrostátní předpisy, které již v některých zemích přijaty byly. Vidíte, že pořád se o této agendě jedná na technické úrovni. Vážené dámy a vážení pánové, co nyní potřebujeme, to je skutečně podpora ze strany politiky. A to na co možná nejvyšší úrovni, tak abychom mohli využít těch týdnů, které ještě máme k dispozici, dobrým způsobem. V minulých eh, měsících a týdnech jsem se velmi snažila o to, abych eh, přesvědčila své evropské kolegy, ministry a ministrině o tom, eh, aby pochopili signální povahu a účinek této směrnice, tohoto návrhu směrnice. U většiny mých kolegů a kolegyň to nutné nebylo, neboť si uvědomují, jaký signální význam, jaký signál vychází od tohoto návrhu e, směrnice. My zde to víme. Většina na radě je tedy e, jaksi příznivá Kdybychom měli tedy většinu na rodě ve prospěch tohoto návrhu, tak by to bylo v mých očích skutečně důležitá etapa na cestě k vyváženějšímu zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích a zároveň by to znamenalo velice silný signál, protože si přejeme více rovnoprávnosti mezi muži a ženami v Evropě. A to by bylo vhodné. To je signál, který potřebujeme. Rada EPSCO 7.12.2015 proto podle mne rozhodne, bude rozhodující pro budoucnost tohoto návrhu směrnice. Já vás ujišťuji, že lucemburské předsednictví v úzké spolupráci s Evropskou komisí učiní vše, co je v našich silách během příštích dnů a týdnů, proto, abychom dosáhli schody na tomto textu. Myslím si, že si jistě víte, že, že na počátku tohoto týdne jsem já společně s paní komisařkou Jourovou poslala společný dopis všem členským státům, ve kterém jsme ještě jednou zdůraznili význam tohoto návrhu a ve kterém jsme poukázali na absolutní nutnost bojovat proti té nevyváženosti ze žen a mužů, kterou máme, zejména v dozorčích radách a statutárních orgánech podniků, firem kotovaných na burze. Momentálně tedy potřebujeme tím mám na mysli během příštích týdnů, potřebujeme co možná nejširší semknutí a spolupráci všech aktérů, kteří jsou do tohoto procesu zapojeni. Evropský parlament je pro mne momentálně nejdůležitější oporou a já jsem to již takto cítila dříve, abyste mi to pak velice detailně potvrdili. A to v okamžiku, když jsem v červenci navštívila parlament a představila program našeho předsednictví. A proto bych vám chtěla ještě jednou výslovně poděkovat za to, jak jste jednomyslně odhlasovali tento návrh, bylo to již v listopadu 2013, a také vám děkuji za veškeré další iniciativy, jako je například ta dnešní, kdy vy jste zorganizovali společné zasedání obou dvou výborů a děkuji vám také za veškerá ta jednání a pracovní setkání a schůzky, které měly neveřejnou povahu dílem, ale které byly velice intenzivní, velmi usilovně jsme během nich pracovali a tyto schůzky pomohly také například v rámci jednání s národními vládami a parlamenty, že jsme dokázali jak si tu celou věc pohnout vpřed a získat další podporovatele pro náš společný záměr. A proto bych ráda ukončila můj projev eh, takovým zvoláním, takovou výzvou, abychom nyní neusilovali ve, nepolevali ve, promiňte, nepolevali ve svém úsilí a snažili se ty stále ještě zbývající kritické hlasy, které bohužel existují, přesvědčovat. Mně se nepodařilo všechny ty kritické hlasy odstranit. Tyto hlasy se zůstávají a my je musíme přesvědčovat, musíme je přesvědčit tak, abychom dosáhli našeho společného cíle a tím je to, že chceme mít více žen, které budou účastny rozhodovacích procesů v ekonomice. Já ještě jednou děkuji mnohokrát za pozvání, za to, že se dnes mohu zúčastnit schůze, vaší společné schůze, společné schůze obou dvou výborů. A děkuji vám mnohokrát za podpory, které se mi dostalo od samého počátku a také děkuji za pozornost, kterou se mi věnovali dnes. Thank you, Lydia, for this very Děkuji. To bylo velmi angažované, když ne eh, zcela optimistické. Budeme diskutovat, ale nejprve si vyslechneme paní Jourdan z OECD. Máte slovo. Děkuji za toto pozvání. Je to pro mě velkou ctí a privilegiem že se s vámi mohu podělit o výsledky práce OECD v této důležité problematice ženy ve statutárních orgánech. Asi vás nepřekvapí, že je to jedna z velkých priorit také pro generálního tajemníka OECD a pro členské země OECD já nejprve načrtnu ehm, širší kontext doporučení OECD v této věci. Podělím se s vámi o některé poznatky eh, z nedávné doby a také eh, vám eh, sdělím, jaké plánujeme další kroky. Od roku 2013 máme doporučení v oblasti genderové problematiky OECD. Je to horizontální projekt, eh, takový um, projekt všech vlád OECD. Eh, týká se to vzdělávání, eh, podnikání a zaměstnávání. Otázka žen ve statutárních orgánech je zahrnuta do sekce pro zaměstnávání a Eh, když eh, řešíme mm, tady závěry rady, nebo až je budeme mít za čtyři roky, tak eh, předložíme doporučení nebo zprávu o pokroku v této věci a to je něco, čemu se věnujeme neustále, neustále sledujeme pokrok a ehm, předložíme ty závěry v roce 2017. Doporučení, která byla přijata radou OECD, pokud jde o ženy ve funkcích, kde se přijímají rozhodnutí, zejména ve statutárních orgánech, tak eh, tady je celá řada různých přístupů eh, k tomu, jak zvýšit počet žen ve statutárních orgánech, jako například eh, tady máme dobrovolné cíle, kvóty, požadavky zveřejňovat údaje a potom jsou tam další dobrovolné iniciativy. Takže toto je takové um, celkové doporučení o ECT je organizováno pod, na výbory, podle výborů a ty výbory, které eh, řeší ženy ve statutárních orgánech, eh, to je eh, také výbor pro řízení podniků a související otázky. A tady jde o to, že musíme přihlížet také k doporučením rady. A G20 pr- principy G20 a OECD eh, správného řízení byly nedávno revidovány. A tento rok eh, na podzim to bylo schváleno eh, G20 a také radou OECD a poprvé tyto principy zahrnují odkaz na tato doporučení, pokud jde o ženy ve statutárních orgánech a uvádí se zde, že země by měly být pouzbuzovány, aby přijímaly různá opatření, dobrovolné cíle, požadavky na zveřejňování eh, kvóta a další iniciativy pro zvýšení Eh, genderové rovnováhy ve statutárních orgánech. Možná je to zajímavé a nové pro váš výbor, že když hovoříme o řízení podniků, a tam se řeší tedy také statutární orgány, tak tam jde o vztahy mezi akcionáři a eh, managementem Myslím si, že v této souvislosti je zajímavé, že v rámci našich principů eh, toto řešíme v rámci hodnocení eh, statutárních orgánů a sledujeme výkonnost eh, členů těchto statutárních orgánů. A když hovoříme o ženách v těchto orgánech, tak to není pouze něco teoretického, protože existuje určitý postup, jsou lidé, kteří přijímají rozhodnutí a akcionáři hrají aktivní eh, úlohu, ale vlastně je to eh, ten samostný orgán, který je zodpovědný za eh, řízení, za postupy, za to, že se jmenují členové. A my pospuzujeme tyto orgány v tom, aby ty postupy byly transparentní. Definuje se zde také individuální a obecný profil členů a má také zvláštní zodpovědnost za navrhování eh, kandidátů eh, a to se děje také prostřednictvím nominačních výborů. Eh, já bych chtěla nastínit perspektivu, ze které se na to díváme, tedy tu perspektivu řízení podniků. Jsou tady dobrovolné standardy, které v podstatě byly využívány zeměmi po, celé, eh, po celém světě. Eh, jsou tam také některé eh, klíčové standardy, které třeba využívá Světová banka. A my jsme velice nadšení, že vlastně poprvé v těchto standardech, které přijímají země G20 a další členové, že tam máme odkaz na vylepšení ehm, zastoupení žen při rozhodování. Ráda bych se s vámi podělila o některých výsledcích výzkumu, e, které provádíme, protože naše všechny doporučení vychází e, z e, určitých faktů. A my jsme vlastně před doporučeními provedli studii, kde jsme zjistili, že větší podíl žen ve statutárních orgánech může pozitivně ovlivnit řízení těch firm, které mají mimořádně špatné výsledky v řízení. Když se podíváme na výkon firem, tak dnes máme mnohem více podkladů než před třemi eh, roky a je tady celá řada různých souvislostí a korelací, ale je velice obtížné eh, tady prokázat kauzalitu a tyto no, tady souvislosti. Ovšem zajímavé, je tady několik zajímavých věcí, které vyplývají z té eh, zprávy z roku 2012 Například, eh, že eh, když jsou tam ženy, tak je lepší eh, sledovat výkon, když je více žen v, tedy v řízení, tak tam mohou, může být také větší pluralita názorů, většinou je tam větší rozsah zkušeností, perspektiv a dovedností pro řešení problému a díky tomu eh, potom eh, výkonní eh, ředitele tedy také musí být zodpovědnější. Když se podíváme na údaje, tak je zřejmé, třeba z webových stránek, že ve 22% statutárních orgánů jsou zastoupeny eh, ženy, ale je tady pouze 3,3 výkonných ředitelek. Takže já si myslím, že tady k tomu by mohla být rozvinuta další zajímavá debata a výzkum. Je tady určitá souvislost. Eh, podívejme se na některé údaje z minulého roku. A tady globálně celkově je asi pouze devět zemí, které překročily 20% hranici žen ve statutárních orgánech. A je tady eh, ještě menší změna v eh, těch nejvyšších pozicích, výkonných pozicích eh, v 28. Evropské unie a toto asi není eh, to nejpřípadnější téma ale pro dnešní setkání, ale je tady vidět, eh, jak pozitivní jsou výsledky, pokud jde o finanční výkonnost podniku. Eh, když se podíváte na průměrný ROE, tak je to pozitivní, když je větší podíl žen ve statutárních orgánech. Ženy, kde je ve statutárních orgánech více žen, tak dochází eh, k méně eh, konfliktům, které se týkají eh, řízení. To je velice zajímavé. Je to nedávný poznatek a v sledovali jsme 6500 statutárních orgánů v různých firmách a bylo vidět, že tam je menší riziko, pokud je tam více žen. A tady eh, také jsme zaznamenali, že akcionáři jsou stále aktivnější, pokud jde o podporování zastoupení eh, žen v těchto orgánech, protože, jak jsem již říkala, má to vliv na lepší výkon firmy a investoři proto eh, investují v tomto v této souvislosti. V roce 2014 ve Spojeném království eh, dokonce eh, bylo řečeno, eh, že vlastně se to promítne do podpory. A také ve Spojených státech Kuipers se tady zaměřili více na otázku zaměstnávání ve firmech, ve firmách. Dokonce to eh, zohlednili eh, i, zohlednil i veřejný eh, důchodový penzijní fond, který se zaměřil na počet žen. A tento rok byla provedena jedna velmi zajímavá studie, velká studie, a tady jsou aktuální čísla ve spojení se zastoupením ženám. 650 miliard dolarů by 1500 společností v USA, Indii a EU. Tady to by byl rozdíl, kdyby byly ženy více zastoupeny ve statutárních orgánech, tak, e, tak e, to jsou ty náklady za to, že tam ty ženy vlastně nejsou, ta částka. To je velmi zajímavé statistické číslo. E, jak s tím naložíme v OECD? Toto je pouze takový krátký přehled toho, jak to vypadá v různých zemích. Tady byly eh, země, kde mají eh, povinné kvóty, a pak jsou tady jiné země, které mají eh, takový mírnější přístup, jako dobrovolné cíle a další podněty. No, my se na to podíváme, zpracujeme to a předložíme zprávu o pokroku, o tom, jakým způsobem se to dále vyvíjí a kam se to ubírá. A dále se také zaměříme na to, jaký je výsledek různých přístupů a jaké jsou podmínky pro úspěch. Proč, eh, když to funguje, to funguje a čím je to způsobeno, jak je to nastaveno. Také podpoříme implementaci principů G20 a OECD v této oblasti prostřednictvím projektu Ženy v biznisu a pokusíme se zdůraznit to, jak je důležité využít talenty eh, veškerého obyvatelstva a eh, o co vlastně přicházíme, když ten talent není využit. A eh, dále bychom se chtěli zaměřit na politická rozhodnutí a možnosti a jsem vám chtěla pouze nastínit eh, doporučení, která jsme přijali, eh, z čeho jsme vyšli a jak eh, bude vypadat budoucnost, co plánujeme do budoucnosti. Děkuji, je to velice zajímavá prezentace. A to tím spíše, že předtím to bylo trochu pesimistické, to, co nám dává naději. Navrhuji, abychom zahájili rozpravu pokud máte nějaké otázky nebo eh, komentáře, podněty pro naše hosty, tak eh, máte prostor. Maria Jedner. Merci. Eh, merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za prezentaci. Já se omlouvám, já jsem přišla trochu pozdě. Hovořilo se o jiné důležité věci, TSCS, a to je také velmi důležité. Chtěla bych poděkovat za prezentaci a e, s ohledem na ta různá čísla, která nám byla předložena, tak vyvstává otázka, proč se nám nedaří e, přesvědčit e, radu, aby se někam posunula. A zlepšila zastoupení žen ve statutárních orgánech. Myslím si, že ten návrh, který byl předložen komisí a který vlastně podpořil Evropský parlament, je návrhem, který eh, je opravdu ambiciózní, ale není Eh, příliš závazný, pokud jde o tedy možné sankce, eh, které by byly uvaleny, pokud by cíle nebyly dosaženy. Takže já si myslím, že ten návrh, který je předložen, ten umožňuje prokázat vůli eh, pokročit, pokud jde o zastoupení žen ve statutárních orgánech. To není pouze kvůli feminismu, tam jsou i ekonomické faktory, které hovoří pro uh, tento postoj protože eh, pokud máte rozmanitější eh, statutární orgány, tak eh, ta firma má lepší výsledky. Takže vedle toho argumentu feministického je tady i tento argument a návrh komise dává prostor a možnosti každému členskému státu, aby to celé realizoval postupně a pozvolna. Takže já bych ráda pochopila, co se děje na radě a co bychom mohli udělat pro to, aby se ta situace uvolnila, abychom se mohli posunout vpřed. Je to spíš takový politický eh, dotaz na to, co se tedy děje na radě. Děkuji. Navrhuji tedy, abychom nejprve vyslovili všechny otázky, nebo abychom eh, vyčkali na několik otázek a potom ta odpověď byla kolektivní. Slovo má další řečnice. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci velice poděkovat eh, za eh, to odhodlání, které vyplynulo z toho, co řekla paní ministrině Munči, pan Jordan. Já si myslím, že mm, vaše projevy se doplňovaly a byly hezky ilustrativní, ukázaly, jaká je realita a eh, ty mm, důkazy, ty argumenty jsou tak velké, tak se ptám, proč, co se děje. Ty argumenty jsou jasné, protože to platí všude, ta realita je všude stejná, to znamená jediné, co je stejné rovně všude, je přece to, že e, jsou všude namícháni stejně muži a ženy a jsou stejně talentovaní. To platí všude, takže to je mrhání, to je nespravedlivost dohromady a to nemůžeme povolit. Já bych se chtěla zeptat eh, paní ministrině eh, ohledně těch kroků. Ona mluvila o radě EPSCO. Co můžeme udělat my tedy eh, pro to, aby se odblokovalo toto? A co příští předsednictví, tedy nizozemské, to je země, která to také blokuje, pokud se nemýlím, takže, hm, takže tady v tom pracovním programu komise se jasně hovoří o tom, že tato směrnice by měla být přijata v roce 2016. To je přání, to je mandát, který musí komise plnit. Musí přece plnit své povinnosti. A, a, a my tedy litujeme, že v podstatě to, tomu brání členové a stejně i jako e, společnosti i my chceme, aby vše bylo transparentní, i e, proto bych chceme, aby, abychom slyšeli odůvodnění, proč, e, proč tedy to tak není. Vlastně tady my chceme přece respektovat hodnoty, vlastní hodnoty a musíme tedy respektovat i u nás, i v komisi, pokud je o to zastoupení. A potom navíc máme zde další, jako agendu 2030, to podepsali všichni členové OSN, včetně členských států EU a cíl číslo pět je rovnost. To nejsou nějaké eh, cíle eh, které by měl aplikovat někdo druhý a ne eh, někdo, kdo eh, o tom jenom mluví. Ne, všichni to musí aplikovat i doma, ve svých národních vládách eh, protože teď, když v době, kdy máme problém s růstem, nebo samozřejmě, když tedy někdo roste špatně, tak se to musí korigovat a tady také něco je špatně, tak se to musí korigovat. A jenom ještě bych chtěla něco doplnit. To je také, myslím, v rukách nás politiků. A to požadovat po médiích, aby také plnili tuto funkci a e, říkali správně, jaká je realita. A realita je taková, jaká je. Když je třeba konzultovat s nějakým expertem, e, tak v řadě sektorů tedy je to muž a i média tedy přenáší určitou vizi, která nekoresponduje s realitou. A proto my eh, hovoříme o eh, letech 2018-2020, ale pokud ta doba bude plynout, jak plyne, a eh, takže to budeme čekat ještě dalších 80 let, tak my věříme hodně v lucemburské předsednictví a jako zástupce občanů, tak my vám poskytneme veškerou podporu v těchto krocích. Děkuji. Děkuji. Pan Marino Pinto. Dobrigádu. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, chtěla bych také poděkovat za přednášku eh, a také za proslov paní ministrině a také tedy za přednášku paní Jordan a já bych chtěl, lituji toho, že tady máme velice nízké zastoupení poslanců obou dvou výborů, když jednáme o tak důležitém tématu, jako je toto. A já bych až, až se rád omluvil našim hostům, našim přednášejícím za tuto skutečnost. A rád bych tady upozornil na jednu skutečnost, a tím se obracím na paní ministrini. Je to skutečnost, eh, na kterou já jsem hrdý, protože skutečně se jedná o pozitivní příspěvek eh, ze strany naší instituce. Já jsem byl šest let předsedou um, profesní komory advokátů v Portugalsku. Byly to dva mandáty za sebou, které jsem vykonával. A u nás eh, v rámci komory advokátů, tak ta vedoucí rada má 20 členů plus předseda, takže 21 členů. A ta naše komora má již téměř 100 let, byla založena v roce 1926 a ve svém řídící orgánu měla eh, největší počet kdy žen, kdy měla, tak to byly tři ženy. A já jakožto předseda jsem potom měl orgán, vedoucí orgán, ve kterém jsem měl deset žen a deset mužů. Nebylo to jednoduché, bylo obtížné nalézt vhodné ženy kandidátky. Uh, neboť žena v Portugalsku není pouze advokátka, je také matka, manželka, vede domácnost, má tedy celou řadu úkolů, které často jí zabraňují, aby mohla být pouze advokátkou a plně se věnovat svému zaměstnání. Ale musím říci, že naše profesní komora získala skutečně mnoho z toho, že jsme měli tedy těch deset žen v našem veneckým vedoucím orgánu. Ale Rád bych také řekl, že poté, co já jsem odešel z funkce předsedy, tak jsem po- podpořil jednu ženu, aby se stala předsedkyní místo mne a profesní komora advokátů v Portugalsku je nyní jedinou takovouto profesní organizací advokátů, profesním združením advokátů, které vede žena. Má to velmi pozitivní výsledky a ta žena si vede mnohem lépe než veškerý další muži, kteří zastávali tuto funkci před ní, protože advokáti té pro, v naší zemi v Portugalsku tradičně profeské která je dominována muži. Takže já naprosto podporuji tuto iniciativu, tuto snahu mít eh, více žen ve statutárních orgánech eh, firem. Ale rád bych potrhl ještě jednu věc. Ne, můžeme být pokrytci. I když tady v návrhu se navrhuje tedy rovnost muž a ženu v rámci jmenování například také. Co se týče jmenování soudců pro tribunál v rámci Evropského soudního dvoru, také máme navrženo, že to tedy bude parita ženy a muži a rada odpověděla, že to smlouvy neumožňují. Já bych chtěla říct, jakou leko, pomocí jaké legitimity my, my jako EU můžeme vyžadovat od soukromých firm, aby ve svých statutárních orgánech měly paritu, když sama Evropská unie zabraňuje soudnímu dvoru údajně kvůli smlouvám, aby takovou tu paritu zavedl v rámci tribunálu, v rámci tedy soudců tribunálu. Jak, jakou legitimitu tedy má EU? Jakou morální sílu má EU, aby mohla jednat takovýmto rozporným způsobem? My tady tedy bojujeme za něco, co mají zavést firmy, společnosti a je to důležité. Je důležité, aby tam žen bylo více, ale jak to, že sami se chováme tímto způsobem potom? A důležitější než to, aby ženy měly možnost přístup stát se tedy členkami statutárního orgánu a být ve vedoucích pozicích eh, v podnicích. Eh, ještě důležitější je, aby ženy měly přístup na pracovní trh, neboť mé ženy, zemi a celé řady dalších evropských zemí, ženy prostě nemají rovný přístup na trh práce, rovný přístup k možnostem a příležitostem. Často dochází k tomu, E, že prostě žena je omezená, ale pokud žena má skutečně rovný přístup práce, tak se s ní stává plnohodnotná občanka. Dávají to přístup, které v celém řadu dalších práv. V opačném případě bohužel ženy čelí problémům jako je domácí násilí a když nemají pracovní místo, nemají přístup k práci, tak se nemohou účinně bránit takovýmto negativním fenoménům, protože bez muže nemají jak ekonomicky přežít. Já jsem tady na to chtěla upozornit, abychom vytvořili podmínky pro to, aby ženy ženy skutečně měly rovné podmínky právě v přístupu k práci, v přístupu k tomu vydělat si na svůj vlastní život, mít příjem. Pokud nebudeme mít takovou situaci, tak i nadále bude přetrvávat násilí domácí, násilí páchané na ženách, což je závažný fenomén v celém světě a zejména také v mé zemi, kde dochází skutečně velmi často k tragickým událostem. Tedy ano, chceme pro ženy, aby měli přístup do statutárních orgánů, ale zejména, aby vůbec měli rovný přístup na trh práce. Děkuji za toto pledoaje, kolegové. Máme hodinu, a takže bych chtěla požádat další řečníky, tedy aby byli velice struční. Paní Bilbao. Ano, děkuji. Za prvé chci poděkovat za uspořádání tohoto slyšení a omluvit se, protože ano, eh, ten náš program nám neumožnil tady být od začátku a chci poděkovat paní ministrině Muč a i eh, zde také mám takovou žádost, eh, aby skutečně tato iniciativa definitivně jaksi se posunula, protože rovnost Samozřejmě to není jediná otázka, kterou je třeba vyřešit, ale Evropská unie začíná mít velký problém a ten velký problém je, že řada členských států a regionů, krajů eh, již dost dlouhou dobu mají eh, předpisy a mm, postupy eh, daleko pokročilejší, než máme zde v Evropě. A to je velký problém pro důvěru Eh, evropských občanů a evropských žen. Je to velký problém s evropskou demokracií a proto chci upozornit na toto riziko. No to potom Unii nepotřebujeme, když máme lepší legislativu doma. Za druhé, také jsme hovořili o násilí na ženách, známe ta čísla, ale eh, tady eh, to je více, více zneklidňující, je mm, mm, to nahašování těchto případů. I mm, Paní komisařka během rozpravy eh, kritizovala ten fakt, že iniciativy, které se týkají rovnosti, špatného zacházení a tak dále, že většinou se to nachází na posledních eh, bodech programu, posledních bodech programu plenárek, když už tam zbyde pár členů a žen, které o tom diskutují. A to znamená, že asi rovnost není tak důležité téma, jak to vypadá. A je to přece dlouhodobý úkol a e, já e, bych chtěla poděkovat i paní Jordan za to, co řekla. Mám na ní konkrétní otázku. Vy jste hovořila o zkušenostech s doporučením, že kvóty v, ve statutárních orgánech mají dobrovolný charakter a mm, mm, mm údajně to má úspěch, ale byla, byly to pouze ekonomické důvody, které vedly obchodní společnosti, že mají více žen ve statutárních orgánech, anebo to šlo ruku v ruce s dalšími eh, opatřeními jako flexibilní pracovní doba a tak dále. Byl to pouze ekonomický faktor, který eh, vedl k tomu firmy, že mají více žen ve statutárních orgánech. Děkuji. Děkuji paní Bilbao, paní Gutland. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat. Eh, slyšíte mě? Děkuji panelu a paní Muč. Děkuji za prezentaci. To bylo velice povzbudivé. Já jsem z toho cítila naději. A také, když jste zmínila Eh, je nějaký odpor narážíte, tak to mě velice zneklidnilo. Také bych chtěla říct, že bylo zajímavé slyšet prez, vaši prezentaci, eh, prezentaci OECD a hm, také to bylo velice povzbudivé slyšet, že eh, tato správná věc má ekonomické výhody. Ono já mám, teda není to spíš, není to tolik otázka, ale chtěla bych slyšet od vás, jakou ekonomickou výhodu bychom měli my zde v Evropské unii, kdybychom skutečně e, zajistili lepší rovnováhu zastoupení mužů a žen ve statutárních orgánech v členských státech. Poněvadž myslím si, že podniky, které řídí ženy, eh, určitě to by mělo dobrý dopad pro společnost. Byly by to takové vzory, byly by to vzory a také by to i vytvořilo situaci, kdy bychom měli pocit, že všechny zemi, které v podstatě eh, vystudovaly a mají stejnou kvalifikaci jako muži, takže dostanou stejnou šanci jako muži že tedy je to spravedlivé, a, protože dnes ženy jsou hodně vzdělávány, třeba ve Švédsku dokonce mají v průměru ženy vyšší vzdělání než muži. A já myslím, že to je pro nás příležitost. Jsou to ty ekonomické výhody. Vytvoří to i příležitosti pro naše podniky v Evropě. A proto bych chtěla slyšet jak vy vidíte právě ty ekonomické přínosy, abychom to mohli použít jako argument eh, při eh, jednání o tomto návrhu. Děkuji. Paní Moska. Ano, děkuji velice stručně, poněvadž jednoduše jenom mm, bych chtěla navázat na otázku od kolegyně Maria Reny a můj, mm, moje otázka je taková to, jak je možné, že se nedaří v podstatě vyvrátit argumenty těch, kteří jsou proti odsouhlasení této směrnice, eh, vzhledem k tomu, že eh, máme nejenom teoretické eh, podklady, ale i praktické údaje, které nám říkají, jaké jsou výhody, když se toto aplikuje. A Eh, my všichni jsme skonstatovali, že to je směrnice ambiciozní, ale není tak závazná zase. Já jsem z Itálie, v Itálii my jsme odsouhlasili eh, velice a slyšeli jsme silné argumenty i protiargumenty tehdy, ale odsouhlasili jsme Eh, velice závazný, ještě závaznější zákon a dnes se nám okazuje, jak všechny ty protiargumenty vyvrátily mm, skutečnosti, okolnosti. Takže politicky je třeba, abychom měli možnost využít veškeré údaje, které máme teď k dispozici. Děkuji, Mark Tarabela. Já bych chtěl navázat na toto, poněvadž paní Jordan z OECD nám ukázala ekonomické výhody, které jsou nepopiratelné. Ehm, ve společnosti, kde existuje téměř parita, nebo ve společnostech, kde existuje téměř parita. A studie a krize roku 2008 nám ukázala, že ty podniky, kde v statutárních orgánech měly více žen než těch 8-9% jako tradičně, tak více odolávaly krizi. A, takže to jenom podporuje tuto tezi. A za třetí, norská, skandinávská, norská norská iniciativa konzervativního ministra Gabriela Sena proti i názoru e, svých přátel. On měl všechny proti sobě tehdy a nakonec po několika letech zjistil, že to bylo velice efektivní. E, tato politika kvót byla efektivní, protože jinak e, se to v těch společnostech neměnilo tak rychle. A potom, my jsme přece politici a ne diplomati. Já respektuju diplomaty, ale oni hovoří méně upřímně než my. Paní Moska to řekla, já chci, aby se identifikovaly ty země, které odolávají. Říká se mi, že Německo prý. Je třeba to říct, no Německo, tak je třeba na ně ukázat prstem, a, e, ne, protože oni už mají pravidla a mm, předpisy, které jsou závaznější a nechtějí toto, to je ale sobecké. A navíc jako, jako Švédové nechtějí zlepšit e, mateřskou dovolenou, protože jsou na tom lépe se svým předpisem, ale třeba si těmto zemím, no to, e, tady jde o to, aby ostatní státy následovaly váš dobrý příklad a ukázat na ně prstem. A potom jsou země, které jsou hyperkonzervativní, ty se nechtějí eh, změnit, ale eh, takže mm, problém eh, v radě je, že to není většina, která řídí, ale je to menšina, která blokuje, to řekl Marepin to správně. A kdo to blokuje a proč? To je třeba jasně říct. A aby tyto země pochopily, na, i Nizozemsko to blokuje. A teď budeme mít dokonce předsednictví. Paní ministrině po vás nastoupí. To jsou země, kde práva žen tradičně eh, jsou více uznávána než jinde. A je třeba skutečně pojmenovat věci tak, jak jsou a říct si, které země to blokují a tlačit na představitele těch zemí a eh, říct jim, že se mílí hezké pledoje paní Le Grip. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já jsem asi poslední z řečníků, a takže já eh, nechci opakovat, co bylo řečeno a mm, souhlasuji s kolegou i dalšími kolegy a já bych chtěla vědět konkrétně, Eh, já vím, že eh, máme právo na eh, to, má přesné informace, i když nechceme dělat žádný naming shaming, ale chceme vidět, které země jsou tou blokující menšinou, abychom je mohli poznat a abychom případně na ně mohli vyvíjet nátlak. Já jsem z Francie, to je země, která již několik let, pět, před pěti lety přijala iniciativu dokonce i konzervativní většina z iniciativy jedné parlamentní skupiny. Eh, to byla parlamentní iniciativa, eh, díky které eh, byl přijat zákon, který zavádí kvóty. A mm, to je zajímavá zkušenost. My jsme hodně hovořili o ekonomických výhodách, přítomnosti žen ve státních orgánech a obecně když jde o realizaci skutečné rovnosti mezi muži a ženami na trhu práce, 28 miliard dolarů Eh, na světě v deseti letech. To je mm, výhoda čtvrtina světového HDP a to bude mm, údajně podle McKinsey. To jsou ty výhody, ty profit, ten profit, který vznikne, pokud bude existovat reálná eh, rovnost mezi muži a ženami na trhu práce. Takže děkuji, že mi i odpovíte na tu otázku týkající se naming, shaming. Děkuji, paní Regner. Děkuji. Je to pravda, paní předsedkyně, že pak eh, mohu ke konci ještě něco říci na závěr jako zpravodajka? Ano, je to takto naplánováno, že vy a paní Gablier budete mít závěrečné slovo. Ano, takže budu teď, položím pouze krátkou otázku. Paní Jordan, děkuji mnohokrát za vaši prezentaci. Velice se mi líbilo, že OECD se méně ptá na to, proč tedy potřebujeme ženy ve statutárních orgánech, ale spíše se ptá na to, jakým způsobem to zařídit. Takže to už jsme si ujasnili, že je tam potřebujeme a jde o to jak. A já se ptám na monitorování. Jakým způsobem reagují státy, když potom provádíte toto monitorování? Jak tedy na to reagují zejména ty státy, jejichž pokrok je velmi malý? A jak je můžete přimět k tomu, aby to, co nějakým způsobem uvedou na nějakém seznamu, také brali vážně. Vy jste to krásně tady představila, i ty ekologické argumenty, myslím si, že pomocí těch můžeme asi nejlepším způsobem člen státy nějak pohnout k tomu, aby něco udělali. Takže prosím o pár slov k tomu monitorování. Já jsem identifikovala dvě otázky na panu Žodan a hodně na paní Muč. Takže paní Žodan začne jako první. Děkuji, to skutečně bylo velice fascinující, vyslechnout si ty názory a otázky všechny. A teď k otázce kvót. Já myslím, že jedna z věcí, kterou jsme se snažili pochopit, jakékoliv opatření, předpis, regulace, zákon nebo dobrovolné opatření. Takže otázka, kterou si klademe, jaký byl původní cíl a záměr takže já si myslím, že když se podíváme na toto téma kvót, na dopad, eh, tak eh, to je otázka, kterou jsme si kladli. Když se podíváte na některé případy, třeba Norsko, tak tam se jim podařilo 40% eh, zastoupení, ale konečný cíl je více žen v rozhodovacích procesech všude i ve výkonných výborech různých, tedy v manažerských, vysokých manažerských funkcích a to zatím nebylo splněno. A takže my teď tím se budeme více do hloubky e, zabývat, e, proč se to neděje, proč se toto nepodařilo a jaké další e, podmínky je třeba nastolit a určitě, co vidíme, třeba já jsem hodně pracovala v Ázii, když se podíváte na Indii, Indie právě zavedla nový obchodní zákon, který říká minimálně jedna žena a e, v orgánu, tak tam budou mít velký problém. I když se jim to podaří, ta jedna žena možná, možná e, velice kvalifikovaná osoba, možná nejvíce kvalifikovaná, tak stejně e, hodně akciových společností v podstatě spíše to bude splňovat formálně a bez toho, by tam měli kvalifikovanou ženu. Pokud chcete mít skutečně efektivní statutární orgány, které eh, eh, budou vybírat ty správné kandidáty podle schopností, a, a, a eh, tak na druhé straně třeba, aby ty kandidáti na, ta, na ty posty byli dobře připraveni na podobné pozice. Takže je třeba zvážit všechny ty aspekty, nejenom ten zákon, ten mm, Mm, eh, sleduje pouze ten ultimátní cíl. Potom otázka monitoringu. Co děláme? My, jak jsem řekla, my máme výbor pro řízení obchodních společností, kde máme eh, zastoupeny naše členské země. My děláme dotazníky, které zasíláme členským státům a to jsme dělali i v minulosti. Zdá se, že to je dobrý přístup a my neděláme nějak nějaký pořadník zemí. Děláme porovnávání, porovnáváme i země jako Japonsko třeba, kteří jsou hodně, hodně vzadu. Myslím si, že Korea a Japonsko jsou úplně dole tam na té křivce, na té stupnici, tak i ty země mají velký zájem, poněvadž mm, aspoň teď se stávající vládou, tam je velký zájem. Víme, že Eh, tam hm, teď eh, to je eh, hodně hm, priorita jejich ekonomické reformy, právě dát více žen do rozhodovacích funkcí. Tedy i země jako Japonsko velice vážně se tím zabývají. A, takže my chceme podporovat ty země, které si přejí učinit pokrok. Já jsem optimistka a samozřejmě vždycky děláme vlastní výzkum, různé ty eh, mm, samozřejmě vlastní analýzy, nejenom, že spoleháme na odpovědi státu, ale určitě je to potom dobrý základ pro diskuze. Děkuji. Než dám slovo paní ministrině, tak pan Štajn z DG Justice chce také něco říct krátce. Ano, děkuji. Velice stručně. Nejprve chci poděkovat Evropskému parlamentu nejenom za to, že uspořádal tuto akci, ale za to, že neustále podporuje tuto směrnici a chci poděkovat i Lucemburskému předsednictví a paní ministrině Muč za velice mm, úzkou spolupráci a úsilí, které vkládají do této politické prioritě, eh, kterou eh, velice správně dali tomuto návrhu. Když komise tento návrh předložila před třema lety, tak jsme byli si jasně vědomi faktu, že to bude politicky kontroverzní a i přes veškeré důkazy, které máme k dispozici, tak se existuje existují velké rozdíly mezi členskými státy mm, v tom, jak řeší tuto tematiku. Proto jsme si stanovili velice jasné termíny, cíle, ale e, e, nešli jsme se tou tvrdých kvót. My jsme si zvolili takový jemnější e, přístup, pokud je o proces výběru členů do statutárních orgánů. A já jsem ráda, že teď paní Jordán zdůraznila důležitost těch procesů, jakými jsou vybírány členové představenstv nebo statutárních orgánů. A já doufám, že to nás dovede hodně daleko směrem k tomu finálnímu cíli, který jsme si ve směrnici stanovili. Parlament tento přístup podpořil, vy jste nezměnili filozofii tohoto návrhu a vy jste to i podpořili prostřednictvím pozměňovacích návrhů a při vyjednávání v radě, které již trvá téměř tři roky, tak tam Eh, pro komisi eh, bylo jasné měřítko pro hodnocení pokroku a to je zdáli ten návrh je v souladu s duchem návrhu, eh, tedy vzhledem k závaznosti, vzhledem i k flexibilitě, která je dána členským státům, ale je tam jasná podmínka. Ten alternativní přístup, pokud se ten stát zvolí, musí vést ke stejnému výsledku. Takže my aktivně sledujeme vývoj vyjednávání v radě a můžeme říci, že návrh, který teď máme na stole v radě, tak pořád je věrný té původní filozofii. A právě proto si myslíme, že eh, eh, s těmi různými předsednickými zeměmi, eh, technicky všechno bylo projednáno a ten návrh je dost nazrálý, aby byl přijat v radě Ehm, souhlasíme s paní Muč, že teď eh, ta diskuze eh, v radě EPSCO 7. prosince bude zásadní a právě proto paní komisařka, komise jako taková, eh, se snaží maximálně politicky ovlivnit nebo připravit jednání v této nejvyšší politické úrovni. Teď to už není technické téma, ale čistě politické, to znamená přesvědčit ty státy, které jsou proti, tak aby se připojili a tento návrh podpořili. My to děláme tedy, předsednictví to také dělá a velice rádi uvítáme jakoukoliv podporu od parlamentu i od jednotlivých členů parlamentu. A to především od těch členských států, které jsou skeptické, aby ovlivnili tedy e, vlády. To je teď zásadní okamžik pro osud tohoto návrhu a chtěli bychom apelovat na všechny, aby e, se do toho vložili, protože teď přišla ta chvíle. Děkuji. Děkuji. Pani Moč, máte slovo. Jo. No, e, vynikající e, vystoupení pana Štajna a paní Žordán mi umožňuje, abych byla velmi stručná a o to se pokusím. Nejprve vás asi zklamu, protože já nebudu na nikoho poukazovat prstem, žádný naming and shaming, protože e, jednání e, v první řadě tady není ještě u konce a e, já se tím samozřejmě zabývám, mám s tím určité starosti, ale přeci jen i nadále chovám naději a Eh, pokud jde o prosincové zasedání, tak jsem na počátku řekla, eh, že jsem stáhla návrh z rady 5. října právě proto, abych umožnila všem členským země, zemím i těm, které ještě váhají, aby se mohli plně věnovat eh, tomu návrhu, který není zas až tak závazný, Eh, který má lidský charakter, ale eh, přeci jen je ambiciózní a který by eh, si zasloužil, aby byl schválen. Já si myslím, že možná tu věc ještě můžeme odblokovat. Vy jste tady říkali, že tady dnes možná není dostatek poslanců, ale já jsem vděčná těm, kteří tady jsou. Vidím tady přece jen poměrně dost poslanců nebo jejich zástupců, kteří mohou intervenovat také eh, u svých ostatních kolegů. Mohou se obránit se také na ty příslušné země, které zatím ještě váhají. Všechny je můžete povzbudit v tom, aby se připojili tak aby se tedy, aby podpořili tuto směrnici, aby se rozhodli pro ní. Tato směrnice má symbolickou hodnotu, je to signál a já děkuji také paní Jordan, která řekla, že to není pouze proto, aby se překlenul nějaký demokratický deficit. Tady jde také o to, že je tady celá řada důkazů a studií, mnoho studií, eh, které dokládají, že je to také velmi silný argument, pokud jde o konkurenceschopnost našich podniků. Takže tato směrnice nám již v tuto chvíli umožnila eh, jít proti všem těm předsudkům, které stále ještě přetrvávají, pokud jde o naše společné úsilí, které ještě brání našemu společnému úsilí, aby, eh, mm, když se dělají ekonomická rozhodnutí, aby je dělalo také více žen, aby se jich více na tom podílelo. Potom eh, španělský poslanec uvedl, že eh, pokud jde o, o ty záležitosti, které se týkají rovnosti pohlaví, tak ty stejně nikdy příliš rychle nepostupují vpřed a já to samozřejmě mohu potvrdit. Sdílím vaše stanovisko a um, portugalský poslanec uvedl, že um, tento náš boj, ten se neomezuje pouze na uh, ekonomické prostředí, ale platí také pro jiné oblasti, například um, právní nebo uh, pracovní uh, oblast obecně. Takže toto jsou různé kroky, které mají eh, kráčet stejným směrem. Na počátku jsem uvedla, že neexistuje žádné, žádné zázračné řešení. Jsou různá opatření, různé balíčky, eh, které musí být zavedeny závazně nebo i dobrovolně. A já bych ještě jednou chtěla zdůraznit, že pokud jde o tento balíček, tak ten podle mě nebude úplný, pokud tam nebudou kvóty a nebude tam směrnice o kvótách. Budu skutečně pokračovat eh, i nadále vynakládat úsilí, abych na technické i administrativní eh, úrovni přesvědčovala, zejména ovšem samozřejmě na politické úrovni. Protože, jak tady již bylo zmíněno, je to opravdová politická výzva přesvědčit ty, kteří zatím ještě váhají. Také se mi líbilo, že když jste vystupovali, tak jste často zmiňovali různé argumenty, eh, které hovořily o existující národní legislativě. Ano, ono by to samozřejmě bylo eh, ideální, kdybychom již před deseti lety přijali nějakou rámcovou směrnici, která by obsahovala prach eh, pro různé členské státy, prahové hodnoty, ale ehm, Dobré je, že už tady jsou některé země, někteří z vás o tom hovořili, že vaše země již přijala eh, příslušnou eh, legislativu, ale já bych si přála, aby Evropa vyslala ten správný signál aby ukázala, že podporuje členské země v tom, aby pokračovali na cestě, kterou si vybrali a aby přesvědčila ty členské země, které se zatím ještě k tomuto kroku neodhodlali a aby bylo možné eh, vyslat tento silný signál pro celou Evropu. Děkuji, paní ministrině, a předtím, než ukončíme toto slyšení, Máme tady ještě dva účastníky, kteří eh, vysloví eh, pár slov závěrem. Slovo má paní Gabriel. Děkuji paní předsedkyně, paní ministrině, paní Žurtán, děkuji vám eh, za vaše prezentace i za eh, vaše závěrečné odpovědi. Děkuji kolegové za eh, vaši angažovanost a děkuji vám za to, že se tak držíte pozice Evropského parlamentu. Dnes je velmi důležité, Eh, že jsme schrnuli situaci dva roky po hlasování Evropského parlamentu v prvném eh, čtení, dvě eh, roky poté, co se politické skupiny dohodly na určitém textu. Já si myslím, že tady je důležité připomenout fakta. To má dvojí význam, protože jednak se ukázalo, že větší přítomnost žen ve statutárních orgánech vede k lepšímu eh, řízení, eh, k lepším ekonomickým výsledkům a mm, pak eh, tady byla samozřejmě také ta otázka, nač čekáme, abychom využili potenciál žen a dosáhli ekonomických a sociálních cílů. Za druhé, je tady jasné, že legislativní tlak funguje. My jsme eh, přijali legislativu a dva rok později eh, asi o 5% se zvýšil podíl žen ve statutárních orgánech. Je tedy zřejmé, že tady je legislativní tlak a že je možné z toho eh, vyvodit pozitivní důsledky, že jsou dnes pozitivní důsledky, ke kterým došlo. Takže tady opravdu potřebujeme legislativní tlak, protože to ovlivňuje podniky, kteří se snaží předjímat, kam směrnice dále povede a snaží se zaměstnávat eh, kompetentní ženy. Dále eh, musíme mít na paměti eh, náš manevrovací prostor. My jsme se snažili navrhnout text, ve kterém by bylo vše, co by mohlo odstranit obavy ze všech možných stran. Všichni se shodneme na tom, že kvóty nejsou samoučelné, je to pouze prostředek, jak dospět k lepšímu zastoupení eh, žen a mužů ve statutárních orgánech, aby tam byla opravdová eh, rovnost parita. A Eh, pokud eh, tedy někdo bude chtít na sebe eh, přijmout ty závazky, tak vše je v tom textu, včetně té klauzuly o pružnosti. Takže po těchto dvou letech je to na členských státech, potřebujeme konsistentní kroky, abychom dospěli ke kýženému výsledku. A dále bych ráda připomněla efekt sněhové koule, kterou bychom mohli dos- který bychom mohli dosáhnout touto směrnicí na různých eh, úrovních hierarchie. Eh, můžeme eh, tady vlastně ve statutárních orgánech můžeme tu situaci takto změnit. Neměli bychom zapomínat na vliv dobrého příkladu. Paní předsedkyně, my vás budeme podporovat, aby 7. prosince tato věc byla definitivně dána na program a potvrzena. Je to velice důležité nejenom pro Evropský parlament, ale pro všechny Evropanky a Evropany, kteří čekají na signál o rovnosti mužů a žen. A já doufám, že tento výbor bude mít tu odvahu dotáhnout to vše až k pozitivnímu výsledku. Toto je tady jediná směrnice, která se přímo týká parity mezi ženami a muži a je to důležité. Děkuji, paní Gabriel, a závěrečné slovo náleží také paní Regner. Děkuji. Když jsme v Evropském parlamentu eh, hovořili o směrnici a hlasovali o té zprávě o směrnici v minulém volebním období a od té doby uplynulo již mnoho času, tak jsem si nejdříve myslela, No tak to asi budeme mít potíže s feministkami, protože když se podíváte na to, co v té směrnici přesně je, tak vidíte dobrá. Jde tedy o e, dozorčí rady, protože představenstvo tam nemá nějakou přísnou kvótu. A u těch sankcí jde zejména o nástroje, kde vlastně vše od, absolutně odpovídá zásadě subsidiarity, tedy členské státy se nemohou vymlouvat na to, že by se jim něco vnucovalo se zhora z Evropské eh, úrovně. Takže to, co my jsme tady odhlasovali, to byla spíše taková kvota pro ženy light, taková odlehčená forma. Chtěli jsme něco udělat pouze proto, abychom skutečně zlepšili trochu kulturu ve společnostech. Takže si myslím, že by nám firmy bývaly měly ještě poděkovat. A jaký máme nyní stav? My jsme tedy s tím sousměrnicí souhlasili. Tím jsme vlastně dali radě dárek, protože to byla skutečně odlehčená forma. A co dělá rada? Rada váha zvláštní. Děkuji paní ministrině za vaše úsilí, za vaši angažovanost. Děkuji vám také za ten dopis, který jste zaslala společně s paní komisařkou Jourovou ministrům, protože já mám často dojem, že pokud se někde objeví eh, pojem kvóta, tak už se všichni bojí a už jdou od toho pryč. Ale vy jste v tom dopisu dobře nad, jak si do, ukázala toho ducha té věci, že to je vlastně to odlehčené, což by mohlo přesvědčit právě i konzervativce. A my bychom měli asi společně se snažit všichni se pokusit se obrátit na národní ministry, kteří většinou nejsou jasně proti, ale spíše se tak bojí, bojí se ukázat jasnou pozici. Takže my bychom se měli snažit do toho 7. prosince, jak si ovlivňovat tu národní úroveň. A na závěr Poté, co jsem tady vše, co jsem se tady dozvěděla, veškeré ty dobré argumenty ze strany eh, OECD a nás všech, kteří se tomu věnujeme, dospívám k názoru, že víme, že je ekonomicky nerozumné a špatné, pokud s tou směrnicí souhlasit nebudeme. Protože tady se jedná o jakési zvláštní mocenské hry, a tomu nesmíme podléhat. A já doufám, že vaše předsednictví se skutečně bude tedy ještě více snažit, usilovněji na tom pracovat a my jako parlament vás velmi podpoříme a komise jistě také. Děkuji, děkuji všem, eh, kteří vystoupili, všem našim hostům, bylo to nesmírně zajímavé a v tuto chvíli ještě uvedu eh, nebo vyzvu kolegy z těch zemí, které nebyly jmenovány, aby zmobilizovali své úsilí a přeji paní ministrini mnoho úspěchů a vytrvalosti.